Um, Vážení kolegové, než se dostaneme k hlavnímu bodu na pořadu jednání máme některá sdělení. Máme jenom jeden hlavní bod na pořadu jednání a to je slyšení o Rumunsku. E, přivítám e, komisaře Tenomance, ale ještě předtím mám některá sdělení. E, je to řádná schůze výboru Libe. Schválíme tedy pořád jednání. Pokud nemá nikdo nic proti, proti budeme považovat Eh, pořad jednání za schválený. Pokud jde o lim, lingvistický profil, tlumočení je do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, nizozemštiny, řečtiny, češtiny, polštiny a rumunštiny. Eh, portugalština a švédština eh, je dostupná pouze pasivně. Eh, dále schválení doporučení koordinátorů. Eh, jmenovali jsme některé zpravodaje. Helga Stevens EKR byla jmenována zpravodajkou eh, k návrhu na řízení na prevenci šíření teroristického obsahu online. Moneta Makovej z EKR dále bude zpravodajkou k jedné té zprávě o velkých IT systémech. Dále Petr Niedermüller z SAD bude zpravodajem k nařízení o azylu. Dále eh, rozhodnutí o adekvátnosti, pokud je o Japonsko. Většina koordinátorů se rozhodla připravit usnesení eh, v souladu s již odvednou prací ve výboru LIBE. Takže eh, schvaluje výbor a tato doporučení a koordinátorů, eh, včetně toho rozhodnutí o Ano, třetí bod, eh, to je korrigendum. Ehm, pokud jde o operační management velkých IT systémů, a kolegové, prosím, vydržte, než přečtu tuto nudnou část. Po dohodě v minulém květnu se o textu hlasovalo v Libe a na plenárním zasedání. Toto korrigendum je potřeba, aby bylo zajištěno, že budou opraveny některé lingvistické chyby v důsledku lingvistické revize. Zároveň se zde vyjasňuje opt-in eh, ze strany eh, Velké Británie a vyjasňuje se zde skutečnost, že Irsko se neúčastní. Eh, obdrželi jsme to 28. září a přeposlali jsme tuto věc poslancům Libe. Podle odpovídajícího pravidla předseda parlamentu předá toto koriendum odpovědnému výboru, což jsme eh, my. Eh, pokud eh, nikdo chce někdo, abychom o tomto korendu hlasovali, nebo chápe vůbec někdo, co jsem říkal, máme zde možnost A, Nikdo to o to nežádá, nebo možnost B, eh, bude se hlasovat. Zdá se, že nikdo o hlasování nežádá a tak to můžeme považovat za schválené. A další věc, jenom někteří to asi pochopí, akty přinesené plavomoci a prováděcí akty 25. září parlament obdržel eh, návrh od komise eh, o prováděcích rozhodnutích Jde o krátkodobá víza v Bolívii, Ekvádoru, Pákistánu a Jižní Koreji. Zároveň zde jde o systém entry-exit. A, a um, schromažďování údajů pro cíle a prosazování práva. Pokud má někdo něco proti této věci, potom prosím pošlete um, připomínku sekretariátu Libe do 9. října 12 hodin. Zdá se, že všichni uh, zmlkli. A tato sdělení byla náročná, nyní se dostáváme k hlavnímu bodu na dnešním pořadu jednání a děkuji všem, že jste přišli dnes večer tady ve Štrasburku. Čeká nás výměna názorů s prvním místopředsedou komise Francem Timmermansem. Koordinátoři Libe 6. září 2018 rozhodli, že eh, pozveme prvního místo předsedu komise France Timmermanse eh, na výměnu názorů k situaci v Rumunsku, včetně nezávislosti eh, justice. Cílem je vyslechnout si názory komisaře a poté budeme mít diskusy na základě analýzy, kterou provede místo předseda komise. Takže bez dalšího odkladu předám slovo prvnímu místopředsedovi komise a děkuji mu za to, že mezi nás přišel. Pane Trmmanci, máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Když jsme naposledy hovořili o Rumunsku, bylo to v únoru. Hovořili jsme tehdy o právním státu. A dnes máme možnost zhodnotit vývoj za posledních několik měsíců. Jsme si všichni vědomi toho, že eh, kroky, které od roku 2017 eh, provedly úřady v Rumunsku, ehm, jde především o eh, reformu justičního systému. A tyto kroky vedly k celé řadě obav ze strany nejrůznějších zainteresovaných stran, ať už v Rumunsku nebo na mezinárodním poli. Rumunští občané mají obavy, že eh, změny eh, těchto zákonů, zákonů mohou podkopat nezávislost justice. Jsou to obavy, které sdílí také komise jako strážkyně smluv. Pokud je o aplikaci eh, evropského práva komise zasahuje na základě řádné právní analýzy. Soustředíme se na konkrétní opatření a zapojujeme se do dialogu s odpovědnými úřady. A komise postupuje velice klinickým detailním způsobem. Je tomu tak e, u Rumunska jako u jakéhokoliv jiného členského státu. A pokud existují nějaké obavy, e, využíváme nástroje, které máme k dispozici, tak abychom řešili situaci to ne, co nejefektivnějším způsobem. Nyní se podívejme na ten hlavní vývoj v Rumunsku. E, za prvé, e, justiční zákony. Ty tři justiční zákony z roku 2004 e, definují funkce soudců a fungování systému, stejně tak jako fungování Vrchní rady soudců a státních zástupců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 Objevily se pozměvací návrhy k těmto zákonům a tyto eh, návrhy přilákaly mnoho kritiky, ať už uvnitř Rumunska nebo mimo eh, Rumunska. Greco eh, Rady Evropy vydalo velice kritickou zprávu. Také Benátská komise se v červenci velice kriticky vyjádřila k této věci, zdůraznila své obavy, pokud je o nezávislost justice, efektivitu a kvalitu justice. A také předložila celou řadu doporučení doporučení. Očekává se, že koncem tohoto měsíce eh, Benátská komise schválí závěrečné stanovisko. Eh, eh, my jsme velice blízko tomuto stanovisku. Benátská komise vždy byla velice nápomocná, pokud jde o právní stát. Bohužel situace je taková, že rumunský parlament doposud neukázal Eh, že by nějakým způsobem reagoval na eh, předložená doporučení. Možnost eh, dalšího odvolání k ústavnímu soudu jež byla využita. Jedno, jeden, jedna změna zákona, jedna novelizace zákona již byla schválena, a další dvě se očekávají, že budou schváleny brzo. V květnu se také parlament um, mm, rozhodl novelizovat um, trestní řád a uh, trestní um, mm, Eh, trestní postupy. Eh, bylo to schváleno poté v červnu a v červenci. Eh, Benátská komise připravuje své stanovisko také k těmto novelizacím. A tyto zákony jsou naprosto zásadní pro to, aby státní zástupci mohli stíhat trestné činy objevují se eh, problémy s tím, že eh, někteří soudci zneužívají eh, svých pravomocí. Je ale na parlamentu a odpovídajících úřadech, aby dohlíželi nad touto prací. Je nutné zabránit tomu, aby nedocházelo k narušování nezávislosti justičního systému. Komise eh, diskutuje o těchto problémech na nejvyšší úrovni s eh, rumunskými úřady a to pravidelně. Eh, my jsme proskoumali text, který schválil rumunský parlament a konzultovali jsme věc se mezinárodními zainteresovanými stranami. Snažíme se vyjasnit, jakým způsobem by měly být zákony interpretovány. Další ehm, zásadní věc je otázka vrchního státního zástupce. A ehm, ehm, takzvané DNA, ředitelství proti korupci. Vláda se rozhodla tuto věc řešit u Ehm, ústavního soudu. Poté, co se vláda rozhodla propustit nejvyššího vrchního zástupce, ten nakonec v červenci propuštěn byl. Chtěl bych poukázat na to, že ehm, to, jak ehm, instituce DNA fungovala, byl důvod, proč hodnocení komise eh, v předchozích letech eh, bylo eh, pozitivní. Ehm, zároveň v našich doporučeních jsme vždy poukazovali na to, že je třeba mít odpovídající postupy pro propouštění eh, státních zástupců na nejvyšší úrovni. Benátská komise se k tomu rovněž vyjádřila. Eh, je to jedna eh, jedno z doporučení v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování, které nebylo implementováno. Eh, propuštění eh, vrchního státního zástupce eh, vede skutečně k celé řadě otázek. Komise se rovněž zabývá tím, jak se v Rumunsku vydávají evropské fondy. Monitorujeme to, zda tyto fondy přinášejí přidanou hodnotu. Eh, v rámci eh, tohoto se eh, zabýváme otázkou ex ante podmíněnosti a kontrol ex post. Ehm, je to upraveno odpovídajícími zákony a jakékoliv změno takovýchto zákonů ehm, musí eh, být odpovídající, jinak to povede k okamžité reakci ze strany komise. Eh, dámy a pánové, nezávislost justice a boj justice proti korupci, eh, to jsou věci, které jsou naprosto relevantní, a pokud jde o pokrok Rumunska v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování. Je to mechanismus, který funguje od roku 2007. V minulosti jsme byli svědky velkého pokroku, ale nyní existuje riziko, že se eh, věci posunují o kroky zpět. A to by mohlo narušit evropsk- eh, rumunskou demokracii a také pozici Rumunska jako členského státu EU. A komise opakovaně vyzývala rumunské úřady, aby eh, změnili svůj přístup, aby se snažili nalézt konsenzus. A já dnes opět vyzývám rumunské úřady k tomu stejnému a zopakuji to ještě tento týden na plenárním zasedání. Komise chce spolupracovat s rumunskými úřady a podporovat je. A já jsem eh, letos na jaře byl v Bukurešti, setkal jsem se tam s, premiérem, s premiérkou Rumunska a také s předsedy obou komor rumunského parlamentu. Doufám, že tento dialog bude pokračovat, ale nemohu zavírat oči před tím, že poslední vývoj představuje velké znepokojení pro komisi, stejně tak jako pro všechny ty, kteří eh, v srpnu demonstrovali v eh, ulicích Bukureště. A byli jsme svědky toho, jak eh, reagovaly bezpečnostní složky v Bukurešti na tyto mírové protesty. Doufám, že bude eh, provedeno odpovídající šetření a že se něco takového nebude opakovat. A jak jsem již řekl eh, dříve, použití síly to nikdy není dobré řešení v politice a rozhodně ne v Evropské unii, která se zakládá na právním státě. A pokud ehm, novelizace zákonů projde tak, jak eh, jsou navrženy, eh, omezí to možnost justice bojovat proti korupci a dalším zločinům. A to je velice důležité, především vzhledem k tomu, že eh, Rumunsko dosáhlo skutečně hodně Eh, velkého pokroku v uplynulých letech v této oblasti. A toto by znamenalo eh, obrovský krok zpět. A nemohli bychom eh, tak podpořit to, co jsme řekli ve své zprávě v roce 2017. Ale tyto zákony, tyto novelizace zákonů ještě nebyly nevstoupily v platnost. A, a, tak je ještě čas věci změnit. A komise bude hodnotit příští měsíc bude hodnotit situaci ve své zprávě o mechanismu pro spolupráci a ověřování. Jasné ale je, že situace se zhoršila. Mohu vás ujistit, že naše zpráva tento vývoj zohlední. Krok zpět by e, byl velkým zklamáním pro přátele Rumunska a především pro občany Rumunska. Bylo dosaženo velkého pokroku, ale je možné to zvrátit poslední eh, vývoj bohužel eh, veškerý pokrok spochybňuje a podkopává náš společný cíl aby eh, situace v Rumunsku byla udržitelná. A abychom se dostali do situace, kdy mechanismus pro spolupráci a ověřování už nebyl potřeba. A byla by to traga, tragédie, kdyby eh, na posledním kilometru maratonu jste eh, najednou začali běžet opačným směrem. A my povedeme dialog s rumunskými úřady a doufejme, že to přinese odpovídající výsledky ale pokud eh, pravidla eh, Evropské unie budou eh, porušena, potom komise učiní odpovídající kroky a požene rumunskou vládu k soudu. Je nutné, aby Rumunsko pokračovalo v reformách a aby se vyvarovalo jakýkoliv, jakýchkoliv kroků, které by narušily pozitivní vývoj z minulých let. To se zohlednilo v našich doporučeních roku 2017 a také v doporučeních Benátské komise a Greka. Jsme připraveni pomoci, ale odpovědnost eh, za změnu je na rumunských institucích a já je vyzývám, aby učinili správné kroky a učinili to nyní. Um, Děkuji, pane první místo předsedo máme čas do 25.40, a budeme muset postupovat poměrně svižně, i když samozřejmě můžeme pokračovat bez tlumočení, ale teď už je čas na vaše otázky. Takže 19 kolegů a kolegyň požádalo o slovo. V tuto chvíli je to tedy 19 osob, takže prosím, poslouchejte bedlivě, ať můžeme začít. Ano, pane Jureku, jste určitě na seznamu, takže nejprve koordinátoři, pokud tady nebudou, tak je přeskočím. Každá politická frakce je e, zastoupena v tom rozšířeném seznamu. Takže paní Misola za EPP není tady, paní Sipl e, za SD je tady, prosím. Minutu 30 maximálně, prosím. Máte slovo. Promiňte, že s ním tak hrozivě, ale máme už 20 řečníků. Děkuji, pane předsedo, já se pokusím. Chtěla bych se soustředit na dvě nebo tři věci. Otázka korupce. Jsem velice ráda, že jste řekl, že Rumunsko e, dosáhlo velkého úspěchu v loňském roce, ale teď je bohužel takový dojem, že se věci mění k horšímu. Zdá se vám, že všechny zákony, které bojují proti korupci, e, jsou e, tedy problematické e, a měly by být revidovány, anebo jsou tady nějaké dobré věci, které bychom mohli podpořit. Co se týče e, dozoru e, tajných služeb, vzpomínáme ještě na ty tajné protokoly a možná, že vlastně tajné služby stále ještě tyto protokoly využívají. Jak to tedy vnímáte? Jak vidíte dohled nad rozvědkou, nad těmito spravodajskými službami? službami. Jsou tady možné přenositelné nějaké příklady z jiných členských států? Pak bych se chtěla ještě zeptat na demonstrace, protože my máme v Německu eh, takové příklady toho, že malý počet demonstrantů eh, bylo schopno změnit, dejme tomu, mírové setkání, mírovou manifestaci v něco naprosto opačného a eh, něco, co dovedlo pak až, co vedlo pak až k policejnímu násilí a různým následkům, včetně včetně eh, soudních eh, šetření. Vidíte něco podobného v Rumunsku? Máte pocit, že je nejvyšší čas, abychom eh, využili toho stáleho mechanismu ohledně právního státu v Rumunsku a že bychom se měli soustředit na více než na jeden stát? Za EKR Helga Stevens, prosím. Na minutu a půl, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám. Došlo k mírovým manifestacím rumunských občanů, které e, ovšem se nakonec zvrhly v násilí. E, v loňském roce jsme toho byli svědky. A došlo tedy k tomu, že Eh, eh, míromilovní manifestující eh, se chtěli vyslovit kriticky vůči korumpovanému vedení země. Stovky osob bylo, byly zraněny, protože se do věci pust, vmísili policisté a tak dále. Takže rumunské orgány následně nereagovaly po celé týdny na žádosti o nějaké vysvětlení, odůvodnění a teprve před několika dny jeden z ministrů řekl, že to násilí bylo legitimní a nutné. To je trošičku znepokojující. A znamená to, že e, Rumunsko se zdá e, být na šikmé ploše. E, korupce, v Rumunsku a tajné dohody mezi různými eh, prostě mm, šíbry a, za, a spravodajskými službami na straně druhé jsou denní praxí. Eh, takže Rumunsko, které eh, zaznamenalo velký pokrok v posledních letech, Rumunsku teď hrozí, že se zase ponoří zpátky. To je tedy něco, co by se zasloužilo zprávu k parlamentu. Děkuji. Paní Griesbeck. Ano, děkuji, pane předsedo. Z důvodu toho, že mám chřipku, a vzhledem k tomu, že Sofie je, je, eh, je víc, více informovaná a větším expertem na otázky práva, tak jí předávám eh, slovo. Eh, předseda, ne, já se omlouvám, Eh, já teď prostě eh, zatím probírám koordinátory jednotlivých eh, frakcí. Pokud zde nejsou, tak nebudou mluvit. Pokud tady jsou, tak budou mluvit. Já jsem velice přísný, omlouvám se, Sofie je na seznamu řečníků, takže bude mít příležitost hovořit. A teď tedy zelení, zelení tu nejsou. Teď se ptám na koordinátory za zelené. Eh, takže vy jste první místo předsedkyně a jste také koordinátorka, to můžete být obojí, ano. Aha, tak dobře. Nejprve Alde, tak prosím, chcete hovořit jako koordinátorka? Máte tedy na to pár vteřin. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže skutečně jenom několik eh, věcí velmi stručně za moji frakci. Eh, vzhledem k situaci v Rumunsku. E, nám hodně jde o to, aby Evropská komise mohla skutečně vyjasnit e, s pomocí e, tedy objektivních a funkčních nástrojů, jak to také předseda, místo předseda zdůraznil, e, jaká je situace v soudnictví, to za prvé, a za druhé e, to údajné využívání jakýchsi protokolů. Tady si myslím, že by bylo velice důležité, aby parlament od Evropské komise vyslechl e, skutečně jasné slovo, protože tyto protokoly zdá se dost narušují jednak obrázek Rumunska venku, ale pak také samotné fungování země podle principů právního státu. Děkuji, Sofie eh, bude hovořit později. Je na seznamu pan Terry Carbes. Já se omlouvám. Takže je tady koordinátor ale teď je to o Rumunsku, nemáme moc času. Pokud se chcete dohadovat, tak prosím hovořte jako koordinátorka. Já tady nechci žádné dohadování. Dobře, pane předsedo, ale já skutečně nevím, kdy zelení změnili koordinátora. My jsme je, ho nezměnili. Mám dvě věci, které chci říct. Jsou to dvě otázky pro pana komisaře Timmermanse. Za prvé, Velmi dobře chápu, že je obtížné jednat, když legislativa zatím ještě není ukotvena, není schválená. A vy jste využili tu zprávu eh, MSO, abyste eh, dospěli k těm dalším krokům. Ale my jsme viděli v předchozích eh, debatách ohledně Maďarska a Polska, že už samotné návrhy mění společnost. Tady je prostě takový sled různých návrhů a my se musíme nějak pokusit zkusit si najít způsob, jak toto řešit, jak se k tomu postavit. A pak je také důležité, eh, jaké máte názory na eh, debatu v Rumunsku, která se vztahuje k novým pravidlům ohledně schromažďování. Eh, tady vlastně začíná být omezována, omezováno právo občanů, aby se schromažďovali a dávali najevo své názory. A pak je tady otázka rodinného práva či zákona o rodině. E, tady se vlastně v sobotu a v neděli má konat e, referendum, aby se zase e, snížil počet lidí, kteří by se referenda zúčastnili. Mě by zajímalo, zda Evropská komise je v kontaktu s rumunskou vládou ohledně tohoto referenda o novém zákonu o rodině a pokud ano, tak jaké máte z toho zprávy? Předseda E, nemůžete e, být e, místo předsedou a zároveň také koordinátorkou. Vy nejste úplně v dobrém rozpoložení, paní kolegyně, dnes, že? Dobře. Takže nemůžete být obojí, místo předsedkyní a koordinátorkou najednou, to je jasné. Teď je na řadě GUE. Já se omlouvám. Je tady někdo z GUE? Takže kolegyně tu není, dobře. Teď tedy EFDD. Lora za e FDD. Děkuji, pane předsedo. My si všichni děláme starosti ohledně toho, co se odehrává v Rumunsku. Domníváme se, že reformy trestně právního řádu, který eh, teď, které teď probíhají, eh, hodně narušují nezávislost eh, justice, posilují korupci a také oslabují justiční spolupráci s dalšími evropskými státy. A ono by to mohlo z Rumunska učinit takový jakoby bezpečný přístav pro nezákonnou činnost. A e, rovněž jde o otázku e, potenciálního právního právní e, normy, e, která by vlastně zkrátila promlčecí dobu na jeden rok u tr- závažných trestných činů. A tady e, je také otázka dekriminalizace E, korupce jako trestného činu, e, o co jde. Já jsem byla zpravodajkou k otázce organizovaného zločinu a my jsme zdůrazňovali nutnost boje proti organizovanému zločinu napříč Unii ve všech členských státech, e, nutnost i monitorovat, co se v tomto směru děje, jaké jsou změny a taky je tady návrh zákona, který e, e, byl e, předložen ohledně toho, že trestní čin korupce by měl znemožňovat dotyčnému, aby se ucházel o veřejnou funkci. A to samé, tedy co se týče usvědčení z praní špinavých peněz členské státy eh, musí tyto právní normy, které existují eh, v rámci komunitárního práva, transponovat do vnitrostátní legislativy. A my by eh, skutečně bychom skutečně velmi rádi věděli, jak to vypadá s právním státem v Rumunsku. Děkuji za NF, pan Zoustra, za koordinátory. A teď tedy už seznam řečníků. A jak jste se přihlásili, tak budete teď hovořit. Je to na minutu a půl pro každého, tak prosím dodržujte. Eh, paní Makové jako první. Mulțumesc, domnule președinte. Eh, m-aș referi la o problemă care nu a fost discutată pentru că a apărut abia... Mnohokrát děkuji. Eh, já bych chtěla zmínit jeden problém, který nebyl zmíněn, protože se stal dnes. Nezávislost tisku je v nebezpečí. Pan Traknea Předseda PSD bych chtěl, aby byly schváleny zákony, které omezí svobodu tisku v Rumunsku. Už existují petice online a existují už i veřejná sdělení. A vedle nezávislosti justice a, a novelizaci zákonů je zde nyní ohrožena také nezávislost médií. Ehm, zaznělo už také to, že někteří novináři se dostali e, před soud, ale já si myslím, že nyní je potřeba skutečně se detailně na situaci podívat a mít na paměti také ochranu médií. A pokud jde o změnu e, trestního zákonníku, e, chtěla bych zmínit jednu věc a to, že vyšetřování může trvat pouze jeden rok. Ve chvíli, kdy eh, po jednom roce eh, daná věc není uzavřena, eh, není možné ve vyšetřování pokračovat. Může se to vztahovat na terorismus nebo přeshraniční zločiny či korupci. Takovéto věci ale přece není možné vyšetřit během jednoho roku a to se netýká jenom Rumunska. Já mám ještě 8 minut, říká řečnice. A netýkalo by se to jenom Rumunska. Řečnice je přerušena. So now it's Mrs. Grappini. Nyní paní Grappini. Jeden a půl minuty, paní Makovej, tolik vám bylo přiděleno. Paní Grappini, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Timmermansi, velice dobře znáte situaci v Rumunsku, v naší zemi. Byl jste tam již několikrát, také Benátská komise zavítala, stejně jako další. A já se vás chci zeptat, pokud všechny tyto instituce, Benátská komise, eh, Greco, Evropská komise hovoří eh, s soudci ústavního soudu, pan eh, Sagrán, bývalý předseda, který veřejně řekl, že informoval prezidenta Johannise o hrozbách, eh, jimž čelí soudci ústavního soudu. Eh, soudce Tony Grebler například byl odsouzen a poté, co se ocitl eh, ve vězení, se ukázalo, že je zcela nevinný. Znáte tento případ, víte o něm, možná byste mohl vysvětlit, proč se vy domníváte, že Rumunsko nedodržuje právní stát. Máte snad nějaké příklady eh, eh, rumunských zákonů, které by neměly schválení ústavního soudu a přece se implementovaly? Děkuji. Nyní pan Bony, prosím. Děkuji. Nejprve je třeba eh, se postavit za zakládající smlouvu, za naše hodnoty. To znamená, že musíme zacházet se všemi členskými státy stejným způsobem. A já si myslím, že je tady celá řada obav, které se týkají Rumunska. Lidé vyšli do ulic, občanská společnost protestuje, jsou tam určité limity pro fungování občanské společnosti, máme problémy a budeme mít problémy s pluralitou médií a jejich svobodou v Rumunsku. Již nyní tam máme problémy s bojem proti korupci. Takže si myslím, že je to situace jasná a také rumunské úřady podkopávají eh, rozsudky ústavního soudu. Takže je potřeba konat evropské instituce, parlament, komise musí jednat a musí najít řádné a přiměřené nástroje a rozhodnutí. Domnívám se, že totiž eh, nakonec eh, by to bylo skutečně eh, veliká hanba, kdyby Rumunsko převzalo předsednictví na začátku příštího roku a bude posuzovat eh, další země v situacích, eh, kde jde o právní stát. A tady si myslím, že musíme tedy jednat velice rychle a situaci vyjasnit ještě do konce letošního roku. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Pavel, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, děkuji, že jste dnes přišel a děkuji za to, že tak pečlivě a objektivně monitorujete situaci a reformy, které se týkají rumunského soudnictví, ale nezmínil jste, že ve všech zprávách, <clears throat> které se objevily v posledních deseti letech, se nehovoří nikde o případech zneužití, tak jako o tom hovořila například paní Grapíny, případ eh, soudce Zegrána, to bylo jasné zneužití kdy to bylo nahlášeno komisi a následně už se o tom dále nehovořilo. Pak jste zmiňoval ty tajné protokoly. Pokud se vám líbí, tak si je zaveďte u vás. Zaveďte si, aby vám tam tajná služba monitorovala justici a rozhodovala, jaký důkaz je relevantní a přípustný. Já myslím, že by se vám to nelíbilo mechanismus spolupráce a verifikace, pokud nefunguje, tak musí být zrušen. Pokud funguje, tak je potřeba, aby se aplikoval napříč Evropskou unii. A v souladu se zprávou OECD a Transparency International, pokud je korupce i v jiných členských státech, tak je potřeba se na to zaměřit. Možná, že ty úplatky pocházejí ze starých států a směřují do nových. Je třeba najít nejenom příjemce, ale také zdroje a oba dva odsoudit. Paní eh, Sophie Intveld, prosím. Děkuji, pane předsedo tak já si myslím, že tato diskuze předně zdůrazňuje to, že je naléhavě potřeba, aby byl nastaven široký mechanismus, který bude hodnotit všechny státy, protože tyto diskuze nakonec vždy skončí tím, že na sebe vzájemně lidé ukazují, zamlžují věci, obvinují se a tak dále, ale nijak se nedobíráme konkrétních řešení. Takže prosím komisi, aby eh, neprodleně předložila takovýto návrh. A nyní konkrétně tak předně eh, souhlasím s těmi problémy, které tady zanalizoval pan komisař, ale dvě věci chybějí. Jednak odkaz na referendu o definici rodin, což kromě právních aspektů, které jsou nerelevantní, tak si myslím, že eh, Především progresivní, pokud ne všechny politické strany, by se měly jasně vyjádřit ve prospěch rovných práv pro každého, to znamená rovná práva pro všechny sňatky a rodiny, pak omezování nevládních organizací, nejenom veřejné združování, ale také eh, transpozice směrnice o boji s praním peněz eh, a omezování nevládních organizací. Dále. Rumunská vláda sama by měla vyzvat eh, Benátskou komisi, aby se podívala na současné reformy tak, jak leží a běží, ještě než se schválí Myslím si, že vláda by také měla zvrátit eh, zákony, které omezují eh, svobodu konání nevládních organizací. A na závěr chci vyzvat komisi, aby znovu zavedla eh, ty protikorupční zprávy, protože situace ukazuje, že jsou skutečně potřeba. Děkuji. Nyní paní Kačická, prosím. Barbara, prosím. Tak, pane předsedající, jest Děkuji, pane předsedo. Je škoda, že tady opět diskutujeme o jednom členském státě a problému v oblasti právního státa. státu. Řešili jsme Polsko, Maďarsko a nyní Rumunsko. Já si myslím, že nejlepším řešením by bylo, Kdybychom přistupovali stejným způsobem k zemím, které jasně podkopávají právní stát a nechrání lidská práva. Proto vyzývám kolegy z SAD, aby se pokusili chovat stejným způsobem, jako se chováme mm, my e, v EPP. To znamená, abychom se vyhnuli stranickému přístupu a spíše usilovali o udržitelný zájem Evropské unie, abychom se vyhnuli případným škodám v EU. Víme, že v Rumunsku došlo ke změnám v oblasti trestního zákoníku a trestního řádu. kvůli eh, eh, čemuž bude obtížné vyšetřovat případy přeshraničně. Nové zákony v justici povedou k podkopání nezávislosti soudců. Chci se zeptat, zda myslíte, že bude spuštěn článek 7 proti Rumunsku. Hmm. Děkuji bardzo. Především. Děkuji, pane předsedo. Všichni se shodneme, že Rumunsko je zemí velice důležitou. Je to důležitá země pro spolupráci napříč EU. Také víme, že Rumunsko se zúčastnilo eh, akcí v rámci aféry Skripal. což neučinili například eh, Belgie nebo současné rakouské předsednictví. Rumunsko tady bylo na naší straně, na straně naší bezpečnosti a my si toho vysoce ceníme. Víme velice dobře, jak důležitá je naše spolupráce pro vzájemnou bezpečnost a Hlasy našich kolegů v parlamentu, například pana Predy a dalších rumunských kolegů, je velice, jsou velice důležité. Vše, co se týká Rumunska, je velice důležité. Ale mám jednu konkrétní otázku na pana Timmermance. Rozuměl jsem tomu dobře, že kritizujete rozhodnutí ústavního soudu Rumunska a myslíte si, že je vhodné podporovat politické postoje prezidenta Rumunské republiky, pokud jde o eh, propuštění paní Kovesy. A další věc, očekával bych, pane místo předsedo, že potvrdíte neutralitu Evropské komise v takovýchto záležitostech, jako je například rodinné právo. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že těch emocí je tady hodně, ale pojďme spíš k zásadním otázkám, které nás zajímají, a to jsou ty konkrétní věci. Pane komisaři, můžu se vás zeptat e, k tomu, k těm zjištěním Benátské komise. Co považujete za, e, za nejzásadnější porušení, které by mohly vést k tomu, že bychom se mohli domnívat, že Rumunsko není právní stát? Takový ty nejzásadnější nejdůležitější body? A druhá otázka, z jakých zdrojů hodnotíte poslední vývoj v Rumunsku? Vy jste tady zmiňoval, že ta situace se zhoršuje, tak jestli byste mohl uvíct nějaký třeba přehled, eh, z čeho to vychází. Zajímalo by mě to konkrétně. Jinak myslím si, že zákon o rodinách patří do subsidiarity a ať si rumunští občané rozhodnou o svých rodinách, jak chtějí. Mr. Shogor, please. Pan Šogor, prosím. Děkuji. A Rumunsko udělalo velký pokrok v boji s korupcí a já doufám, že tento proces nebude teď zastaven. Je správně, že byl použita pojistka CVM, ale samozřejmě, že není možné eh, tolerovat omezení vyšetřování korupce. Evropa musí kriticky sledovat, jakým způsobem právní stát a systém justice v Rumunsku funguje. Dnes rumunský stát eh, aplikuje eh, zákony selektivně, diskriminačně, dělá i protiprávní rozhodnutí. Dva příklady diskriminační eh, povaha restitučního procesu. Země přispoupila do EU a tento proces byl zastaven a jeden vysoce postavený případ eh, ovšem pokračoval renacionalizací budov, které patřily rumunské eh, církvi a podle zákona o vzdělávání a farmaceutickém a medicínském vzdělávání mm, bylo mm, potřeba zajistit eh, vyučování i v maďarštině, ale již deset let eh, stát eh, umožňuje porušování tohoto zákona a toto vzdělávání nebylo zahájeno. Pak jsou další příklady, kdy je selektivně uplatňována legislativa, například právo na spravedlivý proces není respektováno u všech, u všech soudů. Všechny tyto případy podkopávají právní jistotu a víru občanů v zákon a v soudy. Bohužel jsem se nemohl vyjádřit ve své mateřštině, v mm, maďarštině, protože bohužel nemám tlumočení. Děkuji. Okay, thank you. Mr. Anguano. Děkuji, není pan Anguano. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Timrmance, za vaše vystoupení. Já jsem si eh, poznamenal to, že jste hovořil o 10. srpnu a o událostech, které se ten den odehrály. Myslím si, že bychom měli trvat eh, eh, na této tragické epizodě, která přesahuje politické záležitosti. Došlo k pokoření tisíců lidí ze strany vlády, která nedokázala dostat základním zásadám slušnosti. Samozřejmě, že se eh, vládě nelíbilo, co protestanti dělají, za co demonstrují, ale to násilí, které bylo uplatněno, proto neexistuje žádná omluva. A kromě toho následující dny ti stejní lidé byli pokořeni Eh, těmi lži, eh, lžemi, které se objevily ohledně zneužívání drog, pokusu o státní převrat, to, že byli placeni vlastně vládou a tak dále. Jedinou útěchou bylo, že premiérka následně eh, projevila humor a popsala ehm, demonstrující jako protestanty. Za těchto okolností si říkám, jestli by nebylo lepší, aby komise se nespletla rumunskou vládu s rumunským státem. Komise by se měla možná postavit socialistické vládě. Nesmí si vybírat mezi korupcí a násilím. Děkuji. Ještě zde máme uh, další řečníky. První je Renate Weber. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také místo předsedovi komise za to, že mezi nás přišel. Vy jste hovořil o tajných protokolech a také o tajných službách v Rumunsku a o tom, že a Hovořil jste o tom, že parlament má řešit, eh, jak se spravodajské služby chovají. Nicméně problém je, že spravodajské Eh, služby postupovaly prostřednictvím tajných protokolů, o kterých jsme se dozvěděli eh, teprve v posledních čtyřech, pěti měsících. A to naprosto mění celou situaci. Jenom abych uvedla některá čísla, už jsem vám je poslala v dopise. Od roku 2009 a podle prohlášení nejvyššího soudu ze 30 tisíc žádostí o eh, sledování, pouze tři byly zamítnuty. Existuje nějaká jiná země v Evropské unii s takovýmito čísly? A další příklad. Co kdyby vy jako komisář, nebo nevím, co jste dělal předtím, co kdyby vás někdo sedm nebo osm let sledoval 24 hodin denně? aniž byste o tom věděl, aniž byste to vůbec tušil. Jak byste se cítil po těchto osmi letech? Jaká by byla vaše eh, reakce? To je moje otázka. Pan Zoan, paní Zoan, mnohokrát děkuji, pane předsedo. A pane místo předsedo Timmermansi, mnohokrát děkuji za to, že jste přišel do výboru LIBE. A děkuji také, že se tolik věnujete naší zemi. Ale musím říci, že mě děsí skutečnost, že někteří Rumuni vždy tak špatně hovoří o své zemi. Nevím, jestli z vaší země zde jsou taky takoví poslanci. Vy jste hovořil o demokracii a o nezávislosti soudnictví. Já jsem právnička. Jak byste eh, mm, interpretoval těch eh, víc než 500 eh, tajných protokolů eh, mezi mm, státními zástupci a tajnými službami, 18 mezi soudci a státními službami. Jedna třetina obyvatel byla sledována v této zemi ve svých koupelnách a obývacích pokojích. 2193 soudců. A tedy více než 50 soudců bylo eh, sledováno v, Rumuns, eh, v Rumunsku. Oni jsou předmětem eh, trestních vyšetřování. A nakonec byli odstraněni z mm, důležitých postů. Mm, vás možná šokovaly ty obrázky z protestů občanů, ale šokují vás také obrázky policistů, kteří 28. září v Bruselu použili stejnou sílu a také k podobné situaci došlo ve Španělsku. Policisté postupovali naprosto stejným způsobem také v těchto zemích. Takže nemějme zde dvojí standardy pro různé země. Jsou to dvojí standardy pro různé země nebo nikoli? A kolegové a máme zde ještě tři řečníky. Omlouvám se. Předtím jsem eh, řekl chybu, ale eh, ještě zde máme pana Bosty Náru podle eh, článku 206. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Timmermansovi. Pane Timmermansi, Hovořme o konkrétních skutečnostech a o legislativě. A protesty 10.8. byly protesty, které nebyly povolené, byly nelegální a zahrnovaly násilí. 69 policistů se stalo obětí tohoto násilí. A jednomu policistovi ukradli zbraň. Jak byste eh, tomu říkali v Belgii eh, nebo ve Francii? Eh, nebyl by to útok proti ehm, bezpečnostním složkám? Vy jste hovořil také o DNA. A víte, že bývalí státní zástupci jsou nyní v Rumunsku ehm, vyšetřováni kvůli nezákonné represi? Ehm, padělali důkazy a um, vytvářeli umělé důkazy. Jaká je to vizitka justičního systému? Víte také, že předseda Senátu byl sedm let sledován na e, základě odpovídající legislativy. 24 hodin denně jako nějaký terorista nebo pašrák drog. Nakonec eh, se dozvěděl, že byl tolik let sledován, ale že prý eh, veškeré důkazy byly eh, zničeny. Je to způsob, jak se bojuje proti korupci? Tento represivní systém byl vytvořen kvůli, možná kvůli tomu, že Evropská komise dostatečně nedohlížela na reformu našeho rostičního systému, anebo proto, že Evropská komise byla příliš plachá vy jste uh, sem přišel a řekl nám, že si máme sami eh, vyřešit problémy, ale já si myslím, že toto je něco, za co by měla převzít odpovědnost také komise. Uh, first Vice President, Děkuji a teď je prosím na vás, pane první místo předsedo. E, Děkuji. Já bych začal e, něčím, co tak úplně nefunguje pro mne, ale vždycky se to stane. Vždycky, když e, dojde k kritice ze strany komise ohledně některých zákonů v některých státech, tak ti, kteří chtějí obhajovat, co se děje, tak se vždy skrývají za, svou, za svůj lid, za své občany, říkají, vy kritizujete naše, naše zákony, na, naši zemi, náš lid. Ne, my prostě kritizujeme velmi přesně návrhy eh, zákonných norem, které se eh, podle nás, eh, které podle nás znamenají krok zpátky ohledně nezávislosti justice. A to se prostě vždycky takhle děje. Vždycky, když je kritika, tak se hned šermuje tím, že se opíráme do zájmu těch lidí, že kritizujeme občany, zemi, národ a tak dále. E, to není ten správný přístup, tak to se skrývat. E, viděli jsme to jednoho premiéra dělat na plenárním zasedání nedávno a zase to se dnes opakuje tady. Na mě tohle neplatí. Za druhé, co také na mě neplatí, je říkat, e, ostatní dělají to a tohle to a tak dále. To se také děje pořád. Teď hovoříme o Rumunsku, o velmi konkrétních věcech v Rumunsku a já jsem se snažil upozornit na místa, kde se domníváme, že jsou problémy. Za třetí, proč tady máme to o e, MC? E, protože při přistoupení, e, MSO, pardon, protože při přistoupení jsme se domnívali u těch dvou členských států, že se stále ještě jedná o určité nesrovnalosti v justičním systému, v nezávislosti soudnictví, v boji proti korupci a že to musí být napraveno a vytvořili jsme určitý mechanismus a proto se vlastně tady jedná o tento specifický specifický mechanismus pro spolupráci a ověřování, který se vztahuje k Rumunsku a Bulharsku. Je to velmi specifické a já si myslím, že to je, stále si to myslím, že to je ten nejlepší e, způsob, jak pomoci těmto dvou zemím, teď hovoříme o Rumunsku, takže Rumunsku, aby zůstalo s tím správným kurzem, aby prostě se e, mohlo jednou říct, teď už prostě není návratu, ten boj proti korupci je tak pevně zakotven v justici, že e, ne snad, že by úplně korupce zmizela, ale že máte vlastně funkční, efektivní nástroje, které vám eh, k tomu dopomohou. Já to říkám, protože, jak jste možná slyšeli eh, projevu eh, pana Junckera o stavu Unie, komise hledá určitý mechanismus, aby se zabývala právním státem a jeho principy ve všech členských státech. Také to říká paní Intveld. My to děláme, ale to neznamená, že bychom nemohli použít tento specifický nástroj vytvořený ve specifickém specifické eh, atmosféře či ve specifických podmínkách, ten mechanismus spolupráce a ověřování. A není to nic nového. My jsme to už napsali v předchozí zprávě v listopadu loňského roku. Tady prostě nevidíme pokrok, vidíme kroky zpět. A to je něco, co nám dělá vrázky. A ve eh, svém úvodu jsem, nebudu teď opakovat, jsem, myslím, byl velice specifický. Neříká to jenom Evropská komise, říká to i Benátská komise, říká to GREPO, neříkáme to jenom jenom my sami, takže pustíme se do dialogu ohledně těchto velice specifických záležitostí. Nedělejme tady nějaká obecná prohlášení, obecné požadavky a nevzrušujme se. To je tedy můj přístup. A pak je tady otázka e, toho, že také e, rumunská vláda prostě něco dělá jako reakci na to, co říkám. E, já nejsem spokojený s pokrokem, ale my se budeme i nadále snažit hledat řešení v těch oblastech, které jsem zmínil s rumunskou vládou. A teď otázka těch tajných protokolů, eh, které se teda objevují. Já Prostě e, nemohu, nemohu vidět, e, ty protokoly by měly být proskoumány, zveřejněny. Jak tohle můžete vzít jako důvod e, ospravedlnění změn legislativy, kterým jejíž cílem by mělo být boj proti korupci? Já tady propojení nevidím, ale vy to propojení tady právě tvoříte. Takže dobře, hovořme o tom. Hovořme o tom, podívejme se na to, podívejme se, jestli můžeme můžeme najít řešení. Další věc, ta manifestace, ta demonstrace, to se zkoumává, to se vyšetřuje, uvidíme, s čím to vyšetřování skončí, jak to dopadne. Ale viděli jsme všichni přece ty fotografie. Ty fotografie jsme viděli všichni a slyšeli jsme ta svědectví těch lidí následně. A nedáte se, eh, nedá se říct, že by to bylo eh, svědectví lidí, kteří chtějí prostě narušovat veřejný pořádek. Prosím vás, byly to, eh, byla bylo to velké množství lidí, které míru milovně demonstrovalo. Měli bychom to uznat, ale počkejme na výsledky vyšetřování. A pak eh, ta směrnice eh, o boji proti praní špinavých eh, peněz. Takže Rumunsko bylo povoláno Evropským soudem k nápravě, protože nepřeneslo žádné informace o, informace o transpozici tohoto nástroje do vnitrostátní legislativy. Já jsem už o tom hovořil ve svém úvodním slovu, můžeme v tom dialogu pokračovat. Znovu připravujeme zprávu MSO a znovu eh, tedy přijdeme s těmito věcmi. Je to, myslím, velice jednoznačné. Týká se to eh, otázky justice, organizace soudního stavu, soudského stavu, eh, eh, otázce eh, státního zástupce proti korupce a hlavního státního zástupce. Samozřejmě já jsem nekritizoval rozhodnutí Vrchní rady soudců a státních zástupců v Rumunsku. Já jsem prostě jenom řekl, že prezident Rumunska nechtěl propustit eh, paní eh, Keveši a ona měla být eh, propuštěna rozhodnutím soudu. Já jsem jenom kritizoval rozhodnutí soudní. A pak je tady otázka trestně právního řádu, trestního zákoníku. To jsou prostě všechno velmi konkrétní věci, o kterých musíme diskutovat. A paní Makovej bych chtěl říct toto. Ano, vy jste mi poslala e-mail s vysvětlením eh, ohledně toho, co snad měl říct pan Dragha eh, včera eh, večer ohledně nezávislosti médií. Pokud bychom měli reagovat na všechno, co politici říkají, no, podívejme se, zdali je tady nějaký konkrétní návrh a podívejme se, zdali na něm můžeme začít nějak pracovat, zdali se od toho můžeme odpíchnout. pro zatím prostě nemám důvod, abych tady eh, otevíral otázku nezávislosti či eh, jejího nedostatku v oblasti sdělovacích prostředků v Rumunsku. K referendu eh, ohledně zákona o rodině. Zase hovořme jasně. V pravomoce unijní v tomto směru neexistují. Rodinné právo je věcí členských států. Na úrovni členských států se o tomto rozhoduje. Nemyslím si, že je tady někdo v této místnosti, budoucnosti, kdo by snad pochyboval o mém stanovisku, ale já bych tady chtěl říct něco obecnějšího, co se netýká pouze Rumunska, něco obecnějšího směrem k vám, členům tohoto výboru. Já skutečně hodně a pevně věřím v rodinné eh, hodnoty. Jsem manželem, otcem čtyř dětí, nicméně nechci, aby eh, hodnoty rodiny se staly zbraní, která by odůvodňovala homofobii, či odůvodňovala jiné formy soužití, než je, dejme tomu, vztah muže a ženy. Já nechci Eh, tady se dotýkat práva každého členského státu, aby eh, si právně upravovalo eh, tuto otázku, aby se rozhodlo, zdali umožní svazek partnerů stejného pohlaví. Já tomuto mimochodem sám osobně velmi věřím. Byl jsem členem našeho holandského parlamentu, když jsme s tím přišli a jsme první zemi, která to uzákonila. Ale zase jsou tady jiní, kteří mají jiné stanovisko a není pravomocí komise se toto nějak eh, ovlivňovat, ale chci říct něco, co je v zájmu nás všech v této místnosti. Eh, dávejme pozor na to, aby toto nebylo používáno jako nástroj, eh, který by tady měl podněcovat E, některé e, ty nejtemnější stránky, nejtemnější e, duchy, určitý, určitou snahu ženy opět natlačit do jejich pozice z 19. století, což bohužel je něco, co teď se objevuje tu a tam ve světě. Takže toto je mé základní stanovisko k těmto věcem a opakuji, plně respektuji právo členských států upravovat si rodinné právo podle podle svého, ale vnímejme velmi citlivě, že rovnost, která je zakotvena v evropských smlouvách, se také týká rovnosti mužů a žen a lidí obecně a toho, jak si budou upravovat své vztahy a jak se postaví ke své sexuální orientaci. Ještě eh, k této otázce později. Tento týden budeme mít rozpravu v plenárním eh, eh, režimu. Také jsem diskutoval o, s členy rumunské vlády. Oni jsou velmi konstruktivní, jsou pozitivní, snaží se reagovat na to, co říkáme, ale zatím jsme prostě e, tento přístup nezaznamenali jako přetavený do konkrétních pozměňovacích návrhů těch právních norem. Já doufám, že to všechno dopadne pozitivně. Já musím říct, že ve všech svých jednotlivých e, situacích e, profesního života tak Eh, pro mě je nejdůležitější uzdravení Evropy. A nemyslím si, že uzdravení Evropy nastane, pokud eh, ustoupíme z některých hlavních principů, které nás eh, sloučily dohromady. A jeden z těchto principů je právě respektování právního státu a základních práv a svobod. A proto musíme zajistit, aby právní stát pomohl nám všem, všem společnostem. Ve všech společnostech existuje korupce. V některých více, v některých méně. A já se domnívám, že tento boj proti korupci je zásadní proto, abychom pevně zakotvili eh, ty eh, evropské hodnoty, které pro nás jsou tak důležité. Děkuji kolegové za pozornost této velice citlivé eh, diskuzi. Budeme pokračovat 3. října. Končím dnešní jednání. I've given you answers, Ms. Grappini. Mrs. Grappini.